Takže Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal s menším spoštěním. Bylo to na základě nezbytné změny programu. Srdečně vás vítám. Měli jsme zasedání koordinátorů. Mm, mm, my jsme tam probrali řadu věcí, já vám je oznámím. Zadali jsme celou řadu zpravodajství pro imunitu panu Luigi de Magistrise, pan Rabkaj, pro druhý případ pana Luigio de Magistrise také pana kolega Rabkaje, pro imunitu pana Valima Tudorova, paní kolegyni Volis, pro imunity Han, Han, imunitu Hans Pete Martina, pana kolegu Cvěvku, potom ehm, stanoviska eh, pro online gambling na vnitřním trhu pana Karima, a potom došlo k určité změně s ohledem na hypotéční úvěry. Tady to udělá paní Tajn. To bylo tedy rozhodnuto na zasedání koordinátoru a to jsem vám měl oznámit. A nyní se dostáváme k další zprávě a to je zpráva o Bruselu 1 od pana kolegy Cievka a slovo má pan zpravodaj, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme zahájili práce týkající se nového znění, přepracovaného znění Bruselu 1. Tady bych rád připomenul, že toto nařízení je jeden z nejdůležitějších nástrojů Eh, právní nástroj, který umožní občanům a podnikům Evropské unie mít větší právní jistotu a předvídavost rozhodnutí. Tím pádem máme povinnost skutečně nakládat moudře s novým zněním tohoto nařízení. Měli bychom změnit, modifikovat nařízení tak, aby nedošlo k naplnění falešných špatných proroctví, eh, kteří říkají, že lepší věc je nepřítel dobrého a je to tedy horší. Eh, nemá... Připomín... Musíme se snažit o to, aby toto nařízení bylo vylepšeno a rád bych vám připomněl, že minulý rok 7. září jsme tady odhlasovali usnesení o mm, přeskumu nařízení Brusel 1 a měli jsme dost času na to, abychom si to dobře zvážili. Máme tady návrhy pro změny a Evropská komise předložila své návrhy a začínáme s pracemi v Evropském parlamentu. Mám velikou radost, že je tady paní Wallis, protože ona byla spravodajkou v bývalém legislativním období. Tenkrát to bylo na základě konzultačního postupu. Dnes jako parlament máme silnější pozici a tím pádem jsme se stali vlastně spolu legislativcem. Eh, já bych chtěl velice úzce spolupracovat s paní Volis i se stínovými zpravodaji a s maďarským předsednictvím i s nastávajícím polským předsednictvím. Eh, chtěl bych také navázat na zkušenosti paní Wallis. Časový harmonogram je velice ambiciozní. My bychom chtěli ukončit práce k tomuto nařízení k závěru roku. Teď bych vám rád vyjmenovala nejdůležitější prvky tohoto nařízení. E, toto je první rozprava, ani to nemáme Návrh eh, zprávy tu vám předložím na prvním zasedání v červnu. Co je tady nejdůležitější? Za prvé, je to odstranění prohlášení o vykonatelnosti. Víte, že jsme o tom již hovořili během diskuse o zeleném knize. Evropská komise navrhuje, aby se eh, řízení o prohlášení vykonatelnosti zcela odstranilo, aby se zabudoval určitý automatismus. To tedy znamená, právní rozhodnutí eh, přicházející ze země původu by bylo automaticky eh, uznáno ve zemi výkonu. Pakliže bude předloženo rozhodnutí soudu ze země původu. To tedy znamená, rozhodnutí soudu by bylo uznáváno v každé, všech ostatních členských státech, tudíž i ve státu, vykoná, v státu vykonávajícím toto rozhodnutí. To znamená, obě strany by nemusely bojovat o uznání tohoto rozhodnutí. Samozřejmě eh, tady máme také revizní nástroje, které jsou omezené. Například eh, podle článku 45 pakliže jedna strana sporu se v soudním řízení v zemi původu neúčastnila soudního řízení, může vložit opravný prostředek, například když nemá žádnou informaci o zahájení soudního řízení, pak je možno z moci úřední jednat. Například pakliže jedna strana z titulu vyšší moci se nemohla účastnit řízení. Článek 4, 34 skýtá, 43, promiňte, skýtá možnost napadnout rozhodnutí eh, soudu ze země původu pakliže eh, by toto rozhodnutí porušovalo nějaká pravidla eh, v zemi, kde je třeba vykonat eh, rozsudek nebo rozhodnutí. Mně se zdá, že zrušení tak jak navrhuje Evropská komise. To znamená, soustředění se na spravedlivý proces, komise se rozhodla zavést výjimky, to znamená řízení o prohlášení vykonatelnosti zachovat ve dvou případech. V případě Eh, věcí pomluvy a v řízeních o kolektivním očkodnění. Eh, jinak od eh, zrušení celého prohlášení o vykonatelnosti je eh, odůvodněno náklady podle Evropské komise i také kvůli zvýšení důvěry v jednotlivých evropských státech. Já bych rád konstatoval, že z 95% se přitom jedná o velice jednoduché právní záležitosti. To znamená, udržení exekvatory, zachování prohlášení o vykonatelnosti není nezbytné, protože se to bude vztahovat pouze na 5% eh, všech eh, souzených případů. Co se týče nákladu, komise vychází z toho, že se jedná o 48 milionů euro v roce 2010. To nemohu komentovat, já nejsem schopen posoudit tyto údaje, musíme prostě tyto údaje vzít na vědomí. Co se týče důvěry mezi členskými státy, Evropská komise se domnívá, že již tady existuje dostatek důvěry pro to, aby členské státy byly ochotny zrušit e, prohlášení o vykonatelnosti. Já to, tento názor ne zcela sdílím, protože možná No možná, že Evropská komise bude moci e, toto hledisko obhájit. Možná, že Evropská komise posuzuje spolupráci v právní oblasti tak pozitivně. To bych si přál, stoprocentní důvěru mezi členskými státy, ale domnívám se, že realita přece jenom není tak růžová. A to dokazují také diskuse zde v našem výboru ale naši občané jsou samozřejmě pro dalekosáhlou integraci, ale zároveň mají přece jenom požadavek právní jistoty a očekávají, že my je budeme chránit před takovými řešeními, na něž ještě nejsou připraveni a která jsou proti jejich pocitu právní jistoty. To znamená, domnívám se, že v této etapě by bylo chybou, kdybychom zrušili tuto zásadu exekvátur, která umožňuje napadení rozhodnutí. Co se týče spotřebitelských záležitostí, myslím si, že spotřebitelé by měli mít možnost napadnout rozhodnutí eh, v zemi, kde se rozhodnutí vykonává. To je obsaženo v části 4 tohoto nařízení. Dále se jedná o soudní řízení s účastí obžalovaných, kteří mají své sídlo ve třetím státě. To je velice komplikovaná záležitost, které se dnes nechci věnovat. Domnívám se, že tady se jedná o, o velice atraktivní návrhy, ale nyní je předčasné o nich hovořit. Proto tady zdůrazňuji nezbytnost skutečně velice hlubokých konzultací a také politickou debatu, než něco v této oblasti rozhodneme. Rád bych vám připomněl, že Evropská komise do dnešního dne neobdržela souhlas parlamentu e, v této oblasti. Evropská komise se domnívá, že e, úpravy o dohodě k volbě soudu e, v Bruselu 1 automaticky se vztahují nebo že se automaticky vztahují i na občany z třetích států. Tím pádem by se odstranily bilaterální smlouvy, ale někdy se velice dobře osvědčily. A když prostě jen tak z ničeho nic odstraníme, bilater, eh, zrušíme bilaterální smlouvy, mohlo by to vést k problémům. Ale jak jsem řekl, v příštích diskusích se těmto tématům budu věnovat ještě hlouběji. Eh, navýšení právního účinku doložky o vol, dohodě o volbě soudu. Evropská komise se domnívá, že priorita by měla jít tomu soudu, který byl jmenován v dohodě o volbě soudu. Články 2 a 3 praví, že soud, který byl jmenován v dohodě o volbě soudu, je příslušný soud s výlučnými pravomocemi. A domnívám se, že Evropská komise tady ukázala skutečně velikou důslednost a myslím si, že tady předložila v této oblasti velice dobré a konstruktivní návrhy. Dále větší právní účinnost rozhodčích řízení. Domnívám se, že této oblasti se musíme podívat na bod odůvodnění 20. Tady je třeba skutečně ukázat, respektovat vůli stran sporu. Existuje-li rozhodčí řízení, pak by mělo být řízení před soudem pozastaveno do okamžiku, než si to strany sporu e, rozmyslí. Domnívám se, že tady je třeba mít detailnější úpravy pro to, aby se zabránilo paralelním řízením. A e, e, stav rozhodčího řízení by se měl prostě řídit podle rozhodnutí stran sporu a rozhodčího soudce, kterého si zvolili jednotlivé strany sporu. Domnívám se, když se podíváme na dohodu z New Yorku z roku 1958, tady je velice dobře rozhodčí řízení upraveno. Domnívám se dostatečnou měrou. Co se týče předběžných opatření, tady máme nový návrh týkající se výlučných pravomocí nehledě na nezávislé na bydliště. Jedná se o věcné záležitosti, o nemovitosti a o pronájem či nájem nemovitosti. Tady platí pravidlo místa. E, to znamená e, a domovské právo. A teď ještě otázka na Evropskou komisi. Tady mám na mysli nový článek 85, který předepisuje, že toto nařízení neplatí pro práva zaměstnavatelů a zaměstnanců a profesní svazy. Jednáli se o společné aktivity na ochranu jejich práv. Především se jedná o právo na stávku. Tady si kladu otázku, co je vlastně cílem tohoto článku. V dosavadních diskusích jsme konstatovali, že tento návrh jde skutečně hodně daleko a tady bych opravdu potřeboval dobré odůvodnění ze strany komise. To je tedy, jak už jsem řekla, naše první rozprava po té, co jsme si přečetli. Návrh na řízení Evropské komise budu očekávat vaše připomínky a také bych navrhl, abychom si stanovili harmonogram pro naši práci. Jak jsem řekl, máme velice stižádostivý harmonogram. Já bych si přál, abychom práci eh, ukončili do konce tohoto roku. Navrhuji, abyste tu zprávu, kterou dostanete co možná nejdříve, si přečetli a mohli bychom o ní hovořit v černo, na černovém zasedání našeho výboru. Zvládneme-li tento termín, navrhuji, aby pozměňovací návrhy byly předkládány nejpozději do 15. července během eh, přestávky letní určitě nedojde k žádné revoluci. Během eh, přestávky letní se budete moci pečlivě připravit a můžeme také počkat na překlady a závěrečnou debatu bychom mohli mít na zasedání výboru v říjnu a v prosinci na plenárním zasedání bychom mohli hlasovat. Dnes na schůzi koordinátorů jsme také rozhodli, že v září eh, uspořádáme workshop k Bruselu 1. Děkuji mnohokrát za váš zájem a děkuji vám za to, že jste eh, si mě vyslechli a čekám vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji vám srdečně. A nyní bychom si nejdříve měli vyslechnout zástupce komise a potom se pustíme do diske. Paní van de Kerke, prosím, máte slovo. Yes, thank you, chair, and, uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také vás všechny pozdravit. Také bych chtěla poděkovat panu Cvěvkovi za tuto velice komplexní prezentaci. Myslím si, že pan Cvěvka skutečně se dotknul všech těch nejdůležitějších bodů, které eh, souvisí eh, s zrušením exekvátor. My eh, v podstatě plníme mandát, který jsme dostali od Evropské rady již v roce 1989 a myslím si, že eh, jsme skutečně vzali v úvahu veškeré obavy, které vyjádřily zainteresované strany. Eh, a to hlavně eh, zajištění pojistek, která vždy budou znamenat ochranu obžalovaných. Uvidíme, jestli tento mechanismus skutečně již reaguje na všechny tyto obavy. Eh, co se týče těch vztahů se třetími státy, tady se jedná o přístup eh, ke spravedlnosti. Eh, jedná se tedy o přístup pro naše občany a pro naše firmy v situacích, kdy existují určité obchodní vztahy nebo jiné vztahy se třetími stranami. Proto si myslím, že ta pravidla o jurisdikci by se měla stahovat eh, také na občanovené ze z těchto třetích států. Eh, máme teď velice specificky, velice užitečné pravidlo, které eh, se týkají právě případu, kdy tito lidé mají svá aktiva zde v Evropě. To si myslím, že je velice důležité pro řešení sporů, jestli kdy tedy se jedná o to, jestli jsou tato aktiva eh, přímo na eh, tomto území. Co se týče um, Dále se nám jedná o zlepšení eh, autonomie jednotlivých zainteresovaných stran. Snažíme se pomoci těm stranám, které se snaží spor řešit u specifického soudu a nebo to dokonce řešit mimo soudně. Eh, jinými slovy, i zde jsme vybudovali určitý mechanismus, který eh, posiluje tyto možnosti, které posiluje také možnosti arbitrážního řízení, což dává jednotlivým stranám sporu větší autonomii, co se týče řešení daného sporu. To jsou tedy ty hlavní body, které souvisejí s tímto eh, předěláním a co se týká těch konkrétních otázek, o kterých hovořil pan doktor Cvěvka, to se týká článku 85. Tady skutečně jsme přidali ustanovení, které potvrzuje, že nařízení není v rozporu s právem na stávku. Myslím si, že to byla reakce na konkrétní e, obavy některých zainteresovaných stran během veřejných konzultací. E, e, Eh, to se týká další, dal, širšího eh, rámce, než eh, který dává Brusel 1. Souvisí to s, se svobodou podnikání a pro, ustanovení provozovny. Myslím si, že tady tento, toto ustanovení by mohlo vést k určitému omezení svobody odborů reagovat eh, hlavně tedy prostřednictvím stávky. A protože komise eh, skutečně došla k závěru, že tato interpretace není vhodná, nechceme v žádném případě omezovat práva odboru na stávku zde v Evropě, proto jsme se rozhodli přidat toto ustanovení jako jakousi pojistku, která v podstatě znamená, že eh, nic v tom, to novém nařízení by nemělo být tímto způsobem interpretována. Jinými slovy, myslím si, že ta, ten přístup byl velice komplexní. Jsme velice rádi, že pan doktor Cvěvka teď je ochoten eh, pokračovat eh, rychle na dalším dopracování. Pokud byste měli nějaké dotazy, eh, můžete pochopitelně okamžitě se na nás obrátit a my budeme na to detailně reagovat. Děkuji vám. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Zdá se, že tomu tak není, ale paní Regner, tu jsem přehlédl. Děkuji vám. Velice se již těším na spolupráci s panem poslancem Zjevkou a také s paní Wallis a s ostatními stínovými zpravodaji. Také chci říci, že návrh je opravdu velice zdařilý a celou celá řada témat byla již zapracována. Nyní mě překvapuje, že mandát byl udělen již v roce 1999, kdy tedy se měla odstranit exekvatura. Já zatím nejsem dlouho evropskou poslankyní a e, z toho pro mě vyplývá, že musíme být velice trpěliví v další práci. Já velice vítám, že se bude konat seminář v září k tomuto tématu. Chci se zmínit o některých bodech, které považuji za velice dobré. Chci se však zaměřit především na problematické záležitosti. Nejdříve je to nová koncepce u mezinárodní příslušnosti. To znamená, že by se tam mělo používat výlučně nařízení. Tento trend je pozitivní. Ovšem, princip Eh, místa soudu v místě mobilní věci, to si myslím, že není dobrá věc. Právě věc je mobilní, protože je mobilní. A pozitivní aspekt je ten, to je rozšíření eh, této příslušnosti na eh, subjekty mimo EU. A jde také o to, že zaměstnanci, kteří chtějí žalovat více zaměstnanců, mohou také vycházet článku 85. Také již několikrát se hovořilo o článku 85 a zde chci konstatovat, že tento článek je poněkud vágní a velice vítám, že tato problematika se nyní také řeší. Ale po rozhovorech s odbory jsem získala informace, že toto zajištění je dobrou věcí, ale zatím neodpovídá zajištění volby soudu pro příklad pro otázky stávky. A chci se také ještě zeptat na článek 45 Samozřejmě to můžeme probrat ještě později, to je lhuta 45 dnů, neboť tady mohou z toho vyplivnou, vyplynout určité otázky. E, to není politická otázka, ale mě tady napadlo například to, co se stane, když se jedná o stávky, které jsou v jedné eh, svátky, které jsou v jedné zemi svátkem a v druhé zemi nejsou svátkem. A potom chci také upozornit na jeden bod, který je pro mě velmi problematický, a to jsou výjimky u odstranění exekvatury a tady můžeme předpokládat, že pro organizace na ochranu spotřebitelů či pro ombudsmany, kteří řeší několik věcí najednou, to bude složitá záležitost. A právě proto podniky mají v této situaci určitou výhodu, protože musou, musí být podniky zžalovány ze strany spotřebitelů a proto pro ně nepřipadají v úvahu vysoké soudní náklady. A mně se zdá, že toto je situace, která není rovnoprávná. Takže zatím děkuji za vaši dosavadní práci a já také doufám, že tyto otevřené body, to je například místo soudu pro pracovní e, právo a tak dále, že všechno toto úspěšně vyřešíme. Děkuji a Diana Wallis. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a chtěla bych také poděkovat panu Cvěvkovi za e, jeho prezentaci. Velice se těším na spolupráci s ním e, v této věci. Eh, máme možnost eh, to řešit formou spolurozhodování, dříve to bylo pouze formou konzultací. Eh, teď tedy se jedná o instrument, který je skutečně naprosto základním nástrojem občanského a obchodního zákonodárství zde v Evropě. Proto si myslím, že je velice důležité, aby ta revize se udělala co nejlépe. Eh, to nařízení víceméně fungovalo docela dobře, ale pan Svěvka již upozornil na některé ty body, kdy eh, opravdu je co zlepšit a to hlavní je eh, snaha velice opatrně, musím říci, zrušit tu potřebu dvojitého exekvator. Myslím si, že stále ještě je potřeba veřejnou politiku Eh, nechat otevřenou pro další možnosti. Jsem přesvědčena, že je naprosto správné eh, tato aplikovat na otázku pomluvy. Možná, že ještě o tom budeme hovořit eh, později dnes dopoledne. To také souvisí s právem rozhodným. V této oblasti totiž existuje vysoký stupeň citlivosti eh, v členských eh, státech, protože se jedná o udržení rovnováhy mezi svobodou projevu a eh, právem na soukromí a na dobrou pověst. Jinými slovy, to je ta oblast, kdy je potřeba se podívat na tuto otázku v oblasti veřejné politiky. E, nejsem si úplně jistá tou otázkou e, kolektivního odvolání. Podíváme-li se na e, horizontální přístup a horizontální přístup zřejmě zvolíme. Myslím, že pan předseda o tom bude hovořit. Myslím si, že bychom měli být schopni reagovat na tuto věc formou horizontálního nástroje, což by nám umožnilo reagovat eh, eh, nebo použít takzvaný dvojitý test eh, v rámci Bruselu 1. Ty další oblasti, které mi přišly velice zajímavé na tom návrhu komise, se týkají něčeho, čemu bych řekla evropský aparát ve třetích zemích. Myslím si, že toto je oblast, která, oblast, která se týká celé řady organizací eh, bojujících za lidská práva. Tyto organizace by měly mít možnost v rámci evropských soudů, hlavně tedy v Holandsku a ve Velké Británii, zajistit, že evropské společnosti a všechny jejich ceřené společnosti by měly mít eh, nárok na dobré eh, chování i mimo Evropskou unii. Eh, vím, že se zde hovořilo o tom, že pokud tyto entity mají eh, majetek nebo mají eh, aktiva, možná, že to není ten nejlepší způsob, jak tyto věci řešit, ale každopádně to znamená, že tento problém byl vzat v úvahu a já to považuji za věc velice důležitou. Další věc, která eh, zde zazněla, se týká spotřebitelů. Doufám, že ty články, které eh, stanovují eh, práva spotřebitelů, že tyto, tato ustanovení skutečně budou fungovat a že také obstojí ve všech těch testech a že se to také projeví ve vztazích k arbitráži. Ostatně pan doktor Cvěvka o tom hovořil, také o té možnosti eh, jednotlivých stran vybrat si eh, podle vlastního eh, uvážení. Chtěla bych ještě poděkovat panu Cvěvkovi. Myslím si, že už zcela jasně víme, které oblasti budou pro budoucí diskuse zajímavé. Děkuji. Ano, děkuji vám. Dále se o slovo již nikdo další nehlásí, takže můžeme nyní tento bod ukončit a uzavřít. Takže dál zatím nemůžeme nic dělat, bude časem předložena zpráva. A nyní tedy se dostáváme k hlasování, také jsme se dohodli, že přesně v půl se začneme hlasovat. Nevím, kterou zprávou začneme. Zpráva pana Masepa. Začneme tedy s hlasováním o vaší zprávě. Chcete ještě něco vysvětlit, prosím? Promiňte, pane předsedo. Eh, tolik voleb ve Španělsku, že jsem teď trošku mimo, eh, protože jsem se připravoval na něco jiného. Promiňte. Ano, my v Německu také máme neustále volby v poslední době, takže v pořádku. Takže začneme s hlasováním. Takže jako první je to pozměňovací návrh číslo jedna. Pokud se týče postupu, já nebudu jmenovat během normálního hlasování, zdali se někdo zdržel. Jestliže se někdo chce zdržet a chce to také nechat zapsat, tak prosím eh, křičte na hlas. Takže pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Takže první byla většina schváleno Ekon G, o tom se nehlasuje, Ekon C, kdo je pro, proti, schváleno Ekon D, pro, proti, přijato Posměvací návrh 2 pro, proti, schváleno Pozměňovací návrh 3 pro, proti, přijato. Ekon E pro, proti. Takže to musíme sečíst. Takže 9 pro, 11 proti, zamítnuto. Ne, opačně. 11 pro, 9 proti, přijato. Ano? Takže Ekon B, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Egon A, o tom nehlasíme, potom pozměňovací návrh 4 pro, proti přijato 5 pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 7 pro, to je vyřízeno, takže kompromis 1 pro, proti, přijato. Osmička pro, to už jsme taky odhlasovali, devět padá, čtyřicítka padá, kompromis 2 pro, proti, přijato. Potom třináctka pro, proti, přijato. Šestnáct pro, takže pro, prosím zvedněte ruku, šestnáct pro, proti, tak to musíme ještě jednou spočítat, takže ještě jednou šestnáct pro, kdo je pro, prosím. nyní proti. Takže je to zamítnuto 12 ku 12, 15 pro, proti, zamítnuto. Tře, trojka, první část je již vyřízena a tady máme ten zbytek, ekon 3 pro, proti, přijato. Ekon F pro, první část pro, proti, přijato. Ekon F, druhá část pro, proti, přijato. Ekon 14 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, zamítnuto. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, 23, to už je vyřízeno, to už, jsme, to už mám vlastně za sebou, ano, 21 také. Nyní který kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. Ekon 19 pro, Proti? Zamítnuto. Jestliže jsem viděl správně. Takže ještě jednou. Sekretariat má pochybnosti, takže Ekon 19 pro, proti. Oba, obavy byly oprávněné, ano, přijato. 33 pro, proti. Přijato. 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 39 pro, proti. Myslím si, že pro bylo více lidí. Takže je to přijato. 41 pro, proti. Takže ještě jednou. 41 pro, Proti? Takže zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. Nyní Ekon 7 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. 56 pro, proti. Takže ještě jednou pro, proti. Schváleno, ano. 57 to, o tom také budeme hlasovat pro? Proti? Přijato. 58 padá, 59 i 60 padá, takže kompromis 8 pro. A to je hlasování po částech. Takže tady máme jednu část. With this list should include samples, takže tady máme nyní jeden, dva, tři oddělené hlasování. První část jsou to dvě hlasování. Já mohu hlasovat ovšem mimo té jedné věty. Takže mimo té jedné věty, with should include. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Takže hlasujeme ještě jednou. Hlasujeme o celém odstavci mimo, mimo větu this list should include. Takže ještě jednou pro. Proti. Přijato. A nyní přijde tato z, eh, věta. Kdo je tedy pro? Kdo je proti této větě? Takže více lidí bylo proti a tím tato věta je pryč. A nyní 70. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ekon jedna, druhá část. Pro? Proti? Přijato. Ekon 2, druhá část. Pro? Proti? Přijato. 73 pro, proti. Přijato. 74 tím padá. A nyní 75. Kdo je pro 75? Proti? Zamítnuto. 76 pro s jedním ústním pozměňovacím návrhem, takže je to přijato. 81 pro, proti. Myslím si, že to bylo přijato, ale prosím, zvedejte ruce řádně. 81 pro, proti. Takže se domnívám, že to bylo přijato. 77 pro. Takže to vidím, že také padá. Takže 78 není. To také vlastně ne, ne, ne, o tom musíme hlasovat. Dobrá, souhlasím. Takže nyní se dostáváme k 82 pro, proti, přijato. Nyní ústní pozňovací návrh 3 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Ekon 16 padá, o 22 nehlasujeme a nyní 80 je další pro, proti přijato. Ekon 18 pro, přijato. 83 pro, proti, přijato. 84 pro, proti, přijato. 85 pro, proti, Přijato. 19, 20 se přebírají, jako 20. E, pro, proti, přijato. 86 pro, proti, zamítnuto. 87 pro, proti, přijato. A nyní kompromis 9 pro, proti, přijato. 91 pro, Proti? Takže přijato. 92 už nehlasujeme, potom 17 Ekon pro, proti? Přijato. Kompromis 10 pro, proti? Přijato. Nyní stovka pro, proti, přijato. 104 pro, proti, zamítnuto 101 pro, proti, zamítnuto 102 pro, proti, takže spočítáme to ještě jednou pro. Bylo to 12-12, takže zamítnuto, ano. Takže 103 pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. 55 Kamal pro, proti, zamítnuto. 61 hlasování po částech, první část pro, a to ostatní je pokryto. Takže 61.1 pro, proti, přijato. Ekon 13 pro, proti, také přijato. 111 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Ekon 11 pro, proti, přijato 116 pro, proti. Není to jasné, takže to ještě jednou zopakujeme. Kdo je pro 116? Takže kdo je proti? 12, 12, zamítnuto 117 pro proti, takže to máme ještě jednou totež, takže nyní 118 pro, proti, zamítnuto, je zcela jednoznačně, takže 120 pro, proti 12, 12 opět, takže návrh zprávy jako takový pro, proti jednomyslně. Děkuji vám, děkuji zpravodaji. Nebyla to jedna jednoduchá práce a nyní se dostáváme k zprávě paní Kastex. Máte k tomu ještě něco, paní zpravodajko? Okay. Good. Dobře, máme hned hlasovat, výborně. Máme tady pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Zvihněte ruku, prosím, proti. Přijato. Kompromis 2 pro. Proti. Přijato. Potom máme 7 od pana Karima pro. Proti. Zamítnuto. 8 pana Albrechta pro, proti, přijato, devítka pro, proti, přijato, kompromis 3 pro, proti, přijato, 11 pro, proti, zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, přijato, 18 pro, proti, přijato, 19 pro, proti, přijato 20 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato 22 pro, proti, přijato 24 pro, proti, přijato a moment Teď jsem byl moc rychlý. 25 bylo staženo. 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, přijato 37 pro, proti, přijato 38 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato kompromis 7 pro, proti, přijato závěrečné hlasování pro, proti, zdržel se takže jeden se zdržel, jinak to bylo odhlasováno. Ne, on hlasoval pro. Takže jedno zdržení. Jeden se zdržel. Takže děkuji srdečně a teď se dostáváme k řešení otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. To je zpráva paní Lichtenbergerové. Máte k tomu nějaké poznámky? Prosím, paní Lichtenbergerová. Ano, chtěla jsem velice srdečně poděkovat všem za podporu při práci na této složce. Považuji to za významný krok do budoucnosti a těším se z velkého souhlasu, kterého jsem mohla požívat. Takže eh, to je také proto, že tady má náš výbor přímou příslušnost. Jedná se o ekologické trestní právo. Dostáváme se k jedničce pro, proti, Přijato. dva pro, proti. Přijato. tři pro, proti. Přijato. Kompromis jedna pro, proti. Přijato. Kompromis dva pro, proti. A pardon, pět takže kdo je pro, proti. Přijato. Kompromis dva pro, proti. Přijato a teď o celém stanovisku, kdo je pro, proti, zdržel se, jednohlasně přijato, takže srdečně blahopřeji paní Lichtenbergerová. Pak se dostáváme k právnímu základu. Paní kolegyně Geringer, prosím, máte slovo. E, děkuji, paní předsedající. E, máme... Děkuji. Pane předsedo, tady se jedná o právní základ k návrhu nařízení je to změna nařízení číslo 2007 z roku 2004. Jedná se o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie Frontex. Sdílím názor právní služby a sekretariátu, že je třeba změnit právní základ. Domnívám se, že správným právním základem jsou články 74 a 77 odstavec 2, bod B a D. To umožní přijetí nařízení v rámci spolurozhodování. Čili sdílím názor naší právní služby a sekretariátu. Právní základ by měl být změněn. Děkuji vám. Děkuji. Máte k tomu nějaké připomínky? Ne, všichni s tím souhlasí. Kdo souhlasí, prosím, zdvihněte ruku. Proti? Nikdo, zdržel se někdo, takže jsme to tak rozhodli. Dostáváme se k bodu 22. Tady se jedná o nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem. Paní Geringer, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme před sebou návrh nařízení týkající se nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem. Návrh právní služby se vztahuje na dosavadní řízení týkající se nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem a právní základ byly články 31 a 32 smlouvy o Euroatomu. Dodatečně v rámci tedy právního řádu Evropské unie se otázky jaderné energie Eh, upravují pouze v Euroatomu, to je lex specialis v této oblasti. Tato smlouva Euroatomu umožňuje přijímání společných standardů týkající se řízení eh, nakládání s vyhořelým palivem a to je předmětem směrnice. Avšak před dvěma lety došlo ke schválení Lisabonské smlouvy a nyní má Evropský parlament eh, také kontrolu a právo spolu rozhodování v mnoha nových oblastech. Proto navrhuji určité kompromis, určitý kompromis a sice eh, že bychom uznali dva právní základy jak smlouvu o Euroatomu jako právní základ pro to, že Evropská komise společně s experty může rozhodovat o tom, jak nakládat s vyhořelým palivem a opíraje se o článek 192 Lisabonské smlouvy, by Evropský parlament měl právo spolurozhodování. Domníváme se, že to je správný přístup, neboť podle Lisabonské smlouvy má Evropský parlament právo spolurozhodovat v mnoha oblastech a i v této oblasti tedy v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí v souvislosti s nukleárním odpadem. Tady by tedy Evropský parlament měl mít také právo spolurozhodování. Takže, abych to zhrnula, navrhuji kompromis. Uznáme články 31 a 32 eh, smlouvy o Euroatomu a Zároveň eh, se odvoláme na článek 192 Lisabonské smlouvy, což je právním základem pro směrnici týkající se nakládání s vyhořelým palivem. Navrhuji tento kompromis. Děkuji. Děkuji vám, paní Gerině. Tady mám dvě přihlášky. Nejprve pan kolega Lechner a pan, potom pan kolega Cvěvka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já Ehm, mám eh, sympatii pro eh, tuto žádost a pro tento výsledek, ale myslím si, že smluvně právně to není udržitelné. Není možné takto postupovat, protože články 31 a 32 smlouvy o Euroatomu jsou naprosto jednoznačně lex specialis, které pokrývají také aspekty ochrany zdraví a životního prostředí. Není to tak, že by v Euroatomu eh, k této oblasti nebylo nic řečeno. To znamená, že podle mého názoru to má přednost. Jediná otázka by byla, a k tomu také existují určitá rozhodnutí, ke kterým došlo před Lisabonem. Jedinou otázkou Možná, že by k tomu mohl ještě něco podotknout právní služba. Za skutečně díky Lisabonské smlouvě pouze se tento vztah ke smlouvám o euro a tomu mění mě, mě by to tedy jasné nebylo. Při veškerém pochopení tohoto výsledku musí zůstat podle mého eh, eh, vědomí a svědomí to tak, že právním základem zůstanou pouze články 31, 32 smlouvy o er, Euroatomu. Děkuji, paní Lichtenbergerová. Děkuji. Já nesouhlasím tak zcela s tímto názorem. Už jsme dvakrát vedli diskuse o právním základu, eh, kde jsme se také rozhodli pro ten druhý směr, protože obecná ochrana, ochrany živo, ochrana životního prostředí a zdraví není konsekventně pokryta. A proto z mého eh, pohledu je možné tady spolu zmínit ten článek 192 smlouvy. Domnívám se, že musíme také hledět na to, aby spolurozhodování Evropského parlamentu eh, jsme měli stále na zřeteli a má to zcela jednoduchý důvod. Když se podíváte na debatu o znovu oživení toho článku z krize o Černobylu, krize s potravinami, Eh, to bylo poměrně netransparentní a to je záležitost, kterou eh, veřejnost velice kritizovala a domnívám se, že spolupůsobení parlamentu by tady nebylo pouze věcně správné, ale také správné z hlediska silnějšího zapojení parlamentu. A proto se domnívám, že bychom měli eh, podpořit postoj paní zpravodajky. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Může nám k tomu říci něco eh, paň, právní služba k té otázce, kterou položil pan Lechner? Je tady někdo z právní služby? Nikdo tady není? takže sekretariát mi řekl, že existuje možnost, abychom definitivně rozhodli o této otázce při příštím setkání eh, protože hlasování v příslušném výboru se týká až po zasedání našeho právního výboru, takže bych navrhl, abychom tedy pověřili právní službu, aby se zaobila otázkou pana Lechnera a rozhodli to na příštím zasedání. Ano, dobře, budeme tak postupovat, rozhodneme to na příštím zasedání, protože nemá smysl Eh, protože podle toho, co nám řeknou, eh, protože my, oni to potom musí obhajovat před soudním dvorem. A když se nám podaří pořosadit pouze 31 a 32, to bude jasnější. Uh, Příště nám to právní služba může vysvětlit, bude to nejjednodušší. Eh, ano, takže nyní budeme postupovat dále a zase paní kolegyně Geringe de Odenberg. A teď se jedná o další téma, prosím. Končonci ještě... Děkuji, pane předsedo. Nyní na závěr. Již ke starému tématu. Chci k tomu říci, že já toto právní stanovisko právní služby znám, ale chtěla jsem navrhnout kompromis. My uznáváme stanovisko právní služby, ale já nemám nic proti tomu, když toto téma nyní odložíme. A nyní k dalšímu bodu to je návrh nařízení pro tvoření integrované námořní politiky. K tomu nejsou, o tom nejsou žádné pochybnosti. Já plně souhlasím ke, se stanoviskem právní služby, články 74-77, odstavce 2b, nemusíme brát v potaz jako právní základ pro právní strategii. Nařízení má za cíl především financování projektů v oblasti námořní politiky. Žádný z těchto projektů se netýká vízové politiky či překračování hranic nebo na jiné oblasti asilové politiky. To znamená, že správný právní základ je potom jsou články 43.2

A já navrhuji, abychom souhlasili s právní službou a měli bychom také přijmout tento právní základ. Jedná se o několik článků, takže je to solidní postup. Děkuji. Takže to je polovina smlouvy a jestliže se má takto postupovat, tak dobrá. Je Chce se k tomu někdo vyjádřit? Ne, nejsou žádné námitky, tak je to takto schváleno. A potom jako další na programu je zpráva pana Karima, to je odloženo. Ne, můžeme o tom hlasovat, mohli bychom hlasovat. To je přepracování a můžeme o tom hlasovat, i když tady zpravodaj nyní není. Kdo je pro? Proti? Jakže je to schváleno. A nyní je Lichtenberger. Ne, nejdříve budeme řešit Hák. To je bod číslo 28. Vítám mezi námi pana Hans van Lona a pana Williama Dankena. A já bych nejdřív začal s vámi a potom se vyjádří paní Voli. Souhlasíte, prosím? Ah, ah, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, jsme velice poctěni. Eh, mezinárodní sekretariát je velice šťasten, že byl pozván vaším výborem který odpovídá eh, v Evropském parlamentu s konferencí o mezinárodním právu soukromém. Zároveň si uvědomujeme, že e, od 1. dubna 2007 e, byla změněna situace, na kterou jsme nejprve hrdě, protože není příliš mnoho soukromých organizací, které se účastní spolupráce v takovém rozsahu. Konference o mezinárodním právu soukromé má permanentní sekretariát a je to díky možnosti účasti Evropské unie a jeho členů Eh, mít dostatek prostředků, což bylo umožněno, dík, eh, což umožnilo rozvoj naší práce. V rámci respektivních kompetencí je to komise, předsednictví a individuální členové, kteří se hlásí o slovo na konferenci interní organizace a rozhodování toho, kdo, vystupu, kdo zastupuje unii na této konferenci, to jsou rozhodnutí, které přísluší pouze Evropské unii a jejím členům nepřísluší konferenci starat se o tyto interní institucionální otázky a otázky členských států. Pane předsedo, eh, přece jenom máme ale jednu obavu aby evropský hlas byl skutečně slyšen na konferenci o mezinárodním právu soukromém v rámci celosvětovém, je důležité, aby všechny členské státy pokračovaly v tom, aby se manifestovali, aby vystupovali na této konferenci, aby Unie hovořila jedním hlasem ve velkých otázkách, to by byla velká výhoda bylo by to velice dobrou záležitostí, ale bohatství Evropy je jednota v rozmanitosti a práce konference mají veliký užitek nejenom z příspěvku Unie, ale také z příspěvku jednotlivých členských států. Občas můžeme konstatovat, že e, křeslo pro mm, e, členský stát zůstává prázdné a E, občas také to křeslo vyhrazené Evropské unii a to, je to, to není to, co bychom si přáli, protože ideou bylo, že by se měla vyjadřovat Evropská unie i členské státy, aby celý svět si vyslechl a aby pochopil bohatství Evropy. E, konference navýšila počet členů v minulých letech a je příznačné, že tři poslední, kteří se eh, eh, přišli ke konferenci, pocházejí ze tří různých eh, kontinentů. Filipíny, veliká země s velkým počtem obyvatel, se specifickou diasporou, se k nám připojili v lednu. Malajzie, Moris, Mauritius a Kostarika z Latinské Ameriky, ty se k nám také připojili v lednu. Takže nyní máme 72 členů, eh, včetně Evropské unie eh, a 70 států tvoří, je, mm, se účastí jedné nebo více umluv. Čili eh, máme zhruba 130 zemí, které jsou tím či oním způsobem napojeni na konferenci. My jsme eh, právě eh, měli schůzi naší Všeobecné rady a v současné době se připravujeme na velice důležité zasedání, které by se mělo týkat praktické aplikace eh, úmluvy o únosu dětí a ochraně dětí jako takových. Zdá se, že toto bude skutečně rekordní zasedání, to se týká, co se týká počtu účastníků. Asi 250 delegátů by se mělo zúčastnit e, této konference v Peace Palace v Hágu. Co se týče té, e, toho zasedání rady, komise vám, myslím, již poskytla e, informace o výsledcích. Máme eh, celou řadu závěrů z této konference eh, v angličtině a ve francouzštině a pochopitelně rádi eh, budeme reagovat na jakékoliv dotazy nebo připomínky, které budete mít. Byli jsme velice rádi, že Evropská unie při této příležitosti, to znamená na začátku dubna, podpsala tu poslední z hákských úmluv, to je ta globální uh, úmluva o e, rodinných záležitostech, je to e, zdroj e, inspirace pro evropské regulátory a jsme skutečně velice rádi, že Evropská unie to podepsala a velice se těšíme teď na ratifikaci. Jestli mi dovolíte, pane předsedo, ještě bych chtěl říct si něco o stávající situaci. Eh, týkající se eh, právě této eh, globální umluvy o mezinárodním právu soukromém. Musíme rozlišovat mezi úmluvami, které byly přijaty po roce 2000 a úmluvami, které byly přijaty před rokem 2000. Ty umluvy, které byly přijaty po roce 2000, obsahují klauzuly, Eh, která umožňuje, aby Evropská unie se připojila k dané úmluvě v kombinaci se členskými státy. To záleží pochopitelně na tom vnitřním rozdělení kompetencí. Evropská unie již podepsala dva takové nástroje v roce 2007, tu umluvu, o které jsem se právě zmínil, a potom tu umluvu eh, z roku 2008 o eh, dohodě mezi soudy. Ehm, to vlastně souvisí přímo s, s Bruselem 1. My teď sledujeme s velkým zájem také návrhy eh, týkající se toho, že bychom se mohli inspirovat právě eh, Bruselem 1 z roku 2005 a doufáme, že brzy budeme schopni ratifikovat tento nástroj a že bychom vlastně nemuseli ani eh, čekat na dokončení toho procesu Brusel 1. Možná, že ta ratifikace by byla technicky možná, aniž by eh, došlo tedy eh, k dokončení toho jednání o Bruselu 1. Pochopitelně, že parlament zde hraje mimořádně důležitou roli a my to eh, respektujeme. Ještě jeden instrument byl schválen Evropskou unii, to je, tam, to je protokol z roku 2007 o právu rozhodném. Jsme velice rádi, že jste přistoupili eh, k tomuto protokolu. Situace je trošičku odlišná, eh, co se týče umluv, které byly přijaty před rokem 2000, protože ty neobsahují tuto klauzuli, která umožňuje Evropské unii se připojit jako celek. Takže skutečně roz, eh, ten rozdíl existuje mezi těmito dvěma umluvami, typy umluv Přitom se jedná o úmluvy, které jsou mimořádně důležité pro občany Evropské unie a myslím si, že by bylo velice vhodné, kdyby všechny členské státy společně se dohodly na tom, že se k těmto úmluvám připojí. Je pravda, že celá řada členských států jsou členy této úmluvy, i když ne všechny. Uh, Další věc, a pan Duncan o tom bude hovořit dále, je úmluva z roku 2006 o ochraně dětí. Tady šlo o to, že do 5. června loňského roku jsme doufali, že to bude již eh, prosazovatelné, ale bohužel stále ještě v celé zemi toto neplatí. Eh, pak máme další úmluvu o ochraně dospělých. I to by mělo eh, být v schváleno většinou států, ale není to tak. Dále potom se jedná o dopo, doplnění eh, dalších eh, eh, věcí, například přístup k justici, což je další velice důležitá úmluva, kterou také nepodepsali všechny členské státy Evropské unie. Proto bychom na vás se chtěli obrátit, abyste um, skutečně Evropská unie jako celek eh, se obrátila na členské státy s tím, aby se připojili k této úmluvě a aby po ní následovaly potom konkrétní kroky v této oblasti. Pane předsedo, eh, teď dovolte, abych předal eh, slovo panu Williamu Duncanovi, který k tomu ještě něco dodá. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, já bych chtěl si několik slov která možná vám dají trošičku ehm, pocítit, ehm, nebo takovou, co v současné době děláme. Hovořilo se zde o eh, úmluvě z roku 1980 o únosech dětí. To je úmluva, ehm, ke které se připojí eh, další státy. Během posledních dvou let eh, například Maroko podepsalo tuto úmluvu, což byl mimořádně důležitý krok Dal takové země jako například Singapur se připojily k této úmluvě a existuje celá řada dalších eh, zemí, které v současné době vyjádřily eh, přání se připojit k této úmluvě. Víte, že například Japonsko nedávno formálně prohlásilo, že má v úmyslu se eh, připojit k této úmluvě. My se domníváme, že toto je mimořádně důležitý vývoj který také reaguje na eh, žádosti a potřeby celé řady členských států Evropské unie. E, také Korea již vyjádřila své, e, svůj úmysl, také Ruská federace e, v současné době se chystá připojit k této úmluvě, již byl vypracován návrh, <clears throat> který by měl být předložen Dumně. Jak řekl generální tajemník, příští týden budeme revidovat praktické fungování <clears throat> této umluvy z roku 1980 a Současně s tím budeme hovořit i o úmluvě z roku 1986 o ochraně dětí. Jen abych vám nastínil, o čem asi budeme hovořit. Jedno z těch témat, které skutečně velice významné, eh, je eh, ta otázka eh, rodiče, který žádá o to, aby se mu vrátilo dítě. Velice často se v této souvislosti hovoří o tom, že došlo k domácímu násilí, že například to dítě nebo <clears throat> rodič, který ho má eh, v současné době, eh, že byli nějakým způsobem eh, vystaveni domácímu násilí. Celá ta otázka domácího násilí je velice obtížná, hlavně proto, že ty postupy by eh, by se měly eh, vždycky řešit s největší urgentností a proto se snažíme pomáhat eh, soudcům, aby dosáhli určité rovnováhy mezi tím to rychle řešit a přitom ale přistupovat k těmto věcem skutečně velice rozumným a také citlivým způsobem. Kromě toho budeme také hovořit o mediaci. Ehm, ehm, máme ostatně takový manuál o eh, optimální praxi. Eh, to souvisí s umluvou z roku 1980. Doufáme, že tento manuál bude také schválen. Velice rádi bychom eh, kdyby tyto hákské případy vyústily v dohodu mezi rodiči. V současné době více než 40 procent všech těch případů, které se řeší na základě hackského systému, jsou vyřešeny určitou formou dohody a my bychom byli velice rádi, kdyby eh, toto procento se zvyšovalo, protože eh, pro budoucnost těchto rodin a také pro vztahy mezi eh, oběma rodiči ideální vyústění je dohoda. Co se týče té úmluvy z roku 1986, na stejném zasedání budeme hovořit o novém manuálu, který jsme vypracovali, který by měl umožnit soudcům, advokátům a dalším, eh, jak aplikovat tuto úmluvu. Možná, že víte, že jsme se v tom inspirovali Eh, manuálem, který eh, Evropská unie vypracovala ve vztahu k Bruselu 2 bis. Ehm, další věc, které v současné době se věnujeme a která podle mého názoru je také velice zajímavá pro eh, vaše členské státy a také pro členy vašeho výboru, je otázka mezinárodní surogátního přístupu. Rozhodli jsme se na posledním zasedání a také eh, ji všichni podpořili, že Hakská konference by měla intensifikovat svou práci ehm, v případě právě těchto surogátních eh, věcí týkajících se mezinárodních ehm, situace. Víte, vy víte, že ty hlavní problémy souvisejí s tím, že v různých zemích se k této otázce přistupuje různě. Eh, něk, dokonce i některé země, členské státy Evropské unie, eh, tuto věc nemají vůbec, eh, privár, vůbec právně upraveny. V některých zemích jsou velice přísná opatření. Víte, že v některých zemích je možné, aby si někdo domluvil, že někdo bude zkrátka těhotný za někoho jiného, abych to tak řekla. A je teď určité nebezpečí, že vzhledem k tomu, že existuje různá situace v různých zemích, tak je nebezpečí, že lidé budou za těmito věcmi jezdit. My jsme eh, eh, se podívali na celou řadu judikátů v členských státech Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii a zjistili jsme, že eh, ta největší obtíž, která s tím souvisí, je nejistota, nejistota související s vlastním postavením eh, porozeného dítěte. Někdy to také souvisí s otázkou, eh, jaké má toto dítě státní jakou má státní příslušnost. Souvisí to také s otázkou, jak právně tyto věci ošetřit tak, abychom nějakým způsobem eh, vytvořili situaci pro dítě, které se narodí vlastně těm rodičům, kteří o to požádají někoho, aby to těhotenství za ně eh, jaksi odnosil. Eh, čili celá tato otázka eh, souvisí také s ochranou dítěte, ale ono to také souvisí s ochranou eh, matky, která často může být nějakým způsobem vykořišťována. A také ten rodič, který požádá o to, aby takovéto dítě se narodilo tímto způsobem, může být také nějakým způsobem ohrožené. Velice často takový rodič chce mít dítě, zaplatí za to obrovské množství peněz a i může, takový rodič může být potom vykořišťován nebo vydírán. Čili já si myslím, že v této oblasti skutečně je potřeba udělat obrovské množství práce. Hakská konference na tom již začala pracovat a má v úmyslu pokračovat. Potřebujeme mít naprostou jasnost právě v tom mezinárodním právu eh, soukromém, ať už se to týká toho vlastního statutu vlastní, eh, toho dítěte. Dále je potřeba, abychom eh, také vybudovali jakýsi systém administrativní spolupráce, to znamená, abychom měli postupy a struktury, které by nám umožnily regulovat a kontrolovat eh, eh, ty poskytovatele, vlastně, kteří zajišťují smlouvy pro ty rodiče, kteří chtějí využívat služeb těchto surogátních matek. A dále potom bychom měli všechny ty osoby, které jsou v určitém ohrožení, aby měli zajištěnou dostatečnou ochranu. E, také je potřeba se podívat na finanční e, stránku celé této e, věci. Vůbec to nebude snadné, protože víme, že přístup jednotlivých států jsou úplně odlišné. Některé státy vůbec s tím nechtějí mít nic společného, ale pokud se nám podaří přesvědčit státy, ať už podporují tuto myšlenku surogátních porodů, nebo ne, je potřeba je přesvědčit o tom, že existuje skutečně společný zájem eh, jak v regulaci této věci, ale hlavně, že společný zájem eh, ochrany těch, kterých se to týká a hlavně pak toho dítěte, protože dítě je nevinné, je to vlastně produkt eh, této nové technologie a mm, já jsem přesvědčen, že je potřeba se soustředit hlavně na tuto otázku ochrany dítěte. Pane předsedo, dovolte ještě, abych se zmínil o jedné nebo dvou dalších oblastech. Byli jsme požádáni eh, na základě žádosti Kanady, abychom se zamysleli nad otázkou uznávání eh, příkazu eh, k ochraně, kdy například jsou to případy domácího násilí. Například jeden z manželů je v jedné zemi a potom eh, je vydán příkaz, aby druhý člen eh, domácnosti neměl přístup do domácnosti a ten problém je ten, co se stane, když tyto rodiny potom cestují, kdy například oběť se přestěhuje do jiné jurisdikce a potřebuje i nadále mít zajištěnou ochranu, eh, eh, která vychází z toho původního příkazu k ochraně. Čili zabýváme s touto otázkou eh, v tom smyslu, jak se postavit k, této, k té mezinárodní ochraně v tomto smyslu. Otázka to není vůbec snadná, protože je to vlastně často otázka, která se týká jak občanského, tak trestního zákonníku, ale je to realita, kterou je potřeba řešit. Dále Eh, bych chtěla se eh, zmínit také o otázce adopce přeshraniční. To je velice zajímavé. V současné době má asi 80 států eh, podepsalo úmluvu z roku 1993 a naše hlavní práce v současné době v souvislosti s touto úmluvou spočívá v tom, že poskytujeme školení hlavně zemím původu. Pracujeme například eh, s Kambodžou, s Guatemalou, tam působíme již nějakou dobu. Haiti také. Eh, to eh, jsou velice obtížné státy a často se jedná o dlouhodobý proces. Ten hlavní problém, který my s tím máme, je zajištění financí, které by nám umožnilo tuto práci vykonávat. Jde nám o to, abychom e, e, pronikli do e, toho systému adopce, který by měl být etický a který by opět měl mít na paměti blaho dítěte. Současně s tím ale pochopitelně také to musí zajistit určitý určitý komfort, abych to tak řekl, pro ty rodiče, kteří chtějí to dítě adoptovat. Je potřeba, aby i ti měli zajištěny naprosto etické podmínky takovéto přeshraniční adopce. Je to opět oblast, která je mimořádně obtížná a je to oblast, kde skutečně zoufale potřebujeme mít více peněz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně. Děkuji vám za vaši práci. Diana, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám oběma, oběma pánům za to, že pracují a prezentovali nám tady také otázky konference v Hágu, neboť toto jsou velice důležité otázky týkající se mnoha občanů. Je velice důležité, že se nám připomněli co děláte a jakou podporu Hákská konference poskytuje eh, pro to, aby také úmluvy dobře fungovaly pro lidi, kteří to potřebují. Podpora ze strany Hákské konference je mimořádně důležitou věcí a my také jako výbor musíme toto také jasně říci členkým státům, protože existují také úmluvy z doby před rokem 2000, které zatím ještě úplně nejsou v platnosti. A tak jde také o to, aby členské státy, které tyto umluvy ne podepsali, aby nevstoupili do bilaterálních vztahů s třetími zeměmi. Protože kdyby toto udělali, pak by jejich státní příslušníci nemohli požívat podpory ze strany vašeho systému. Mně se zdá, že si říkám, zdali by tento výbor neměl zpracovat usnesení na podporu některých témat, o kterých se dnes hovořilo, tak abychom podpořili členské státy, aby podepsali některá usnesení z minulosti. A pak je tady otázka financování, která je samozřejmě složitá, ale myslím si, že bychom měli i v této otázce ukázat naši podporu. Chci se vyjádřit k některým oblastem bo budoucí práce. Takže otázka náhradních matek, serogátních matek je důležitá věc. A potom tady se také hovořilo o domácím násilí a ochranných příkazech, protože my vidíme stále více v některých členských státech problémy, které nesouvisí tolik s tradičním domácím násilím, ale týká se to především násilí z hlediska cti a to se může týkat mužů i žen. A mě by zajímalo, zdali také se, zde existují ochranné případy v této oblasti, protože v celé řadě členských států se tyto otázky řeší a jak již bylo řešeno, ota- eh, lidé se stěhují z třetích států do EU a přinášejí sebou problémy, které je třeba řešit a musí na to také vzniknout na řešení této situace určité příkazy. Uh, vy víte, že již celá léta jsem sledovala projekt týkající se rozhodnutí a zdá se mi, že se nám to opět vrací na program. Já tomu tleskám, ale neměli bychom být příliš optimističtí. A mě by zajímalo vaše hodnocení tohoto nového projektu. A potom tady je další zajímavá oblast a to znamená, jak se stavíme k cizím zákonům, k zahraničním zákonům. Takže mě by zajímalo, jak se vyvíjí diskuse v rámci Hánské konference. Děkuji vám za vaši práci, za vaši zprávu a já doufám, pane předsedo, že bychom eventuálně mohli eh, zpracovat eh, usnesení na podporu toho, co jsme dnes slyšeli. A to by také pomohlo, kdybychom my jako parlament se účastnili zasedání Hangské konference a tak bychom mohli podpořit naši pozici jako parlamentu. Děkuji, domnívám se, že ten nápad o usnesení můžeme projednat na dalším zasedání koordinátorů. Eh, na zprávu z vlastní iniciativy to třeba nebude muset být, třeba jenom otázka k ústnímu zodpovědění, něco, co nebude tak náročné, ano. Takže o tom pohovoříme na příštím zasedání. Paní Lichtenbergerová, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Je ohromné, jaká práce se tady koná a jak obtížná práce se tu koná. Já bych se zmínila jenom o několika detailech a chtěla bych podpořit také mou kolegyni v tom, co řekla o mm, nápadech týkající se budoucí spolupráce. Co bylo zajímavé, ku příkladu u adopci dětí, a o únosech dětí, eh, že eh, tady eh, se pomýšlí na to, že Duma se chce přistoupit a důležité je, že možná spolupráce mezi Francií a Ruskem by tady mohla způsobit určitý problém. Já si myslím, že je lepší postupovat v rámci úmluvy a prosila bych vás, abyste se k tomu krátce vyjádřil. Bylo velice uklidňující vyslechnout si, že tady dochází k tomuto vývoji, ale bylo by velice důležité, aby z toho skutečně záhy něco zešlo. Otázka náhradních matek. Ano, současný problém ve stávající právní terminologii je to velice obtížné pojmout. Nevím. Já zatím tedy nemám nápad k tomu, jak by to mohlo být upraveno. Uh, Eh, především je třeba pravděpodobně eh, zaměřit se na účel, že tento systém náhradních matek eh, nemůže být pod tlakem, aby nedocházelo k žádnému zneužívání. To je ta otázka těch finančních úhrad, očkodění a tak dále. Eh, že průkopnické právo stojí prostě ve středobodu vaší pozornosti. Jasné, Rakousko to má a my bychom měli veliký zájem na tom, aby tady došlo k silnějšímu mezinárodnímu prvku v této oblasti, protože vidíme, že tento postup se osvědčuje. Vede to k určitému eh, sklidnění a to může skutečně také často zabraňovat konfliktům a to je pro mě jednou z klíčových otázek v této oblasti. Ale jak už jsem řekla, ten nalé, ta naléhovost spočívá v tom, eh, po té, co teď dochází k diskuzi v domě, existuje možnost eh, zabránit vzniku této bilaterální smlouvy. Děkuji mnohokrát. Pan Hefner. Já mohu bezprostředně navázat na to, co zde zaznělo. A nejprve bych rád zdůraznil, jak mimořádně cenná je tato práce Hákské konference z mého pohledu, zejména i v, jaksi nejenom v mezinárodním měřítku, ale v také takové mezikulturní oblasti, co se týče rozvoje společných spolehlivých právních norem. Myslím si, že to nejde dostatečně ohodnotit, zejména zde v Evropské unii jsme skutečně odkázány vysokou měrou na to, aby tyto snahy existovaly nad rámec Evropy v mezinárodní a nadnárodní uh, úrovni, abychom společně rozvíjeli společné hodnoty a pracovali na základě zkušeností ze společné právní praxe. Vy jste tady uvedli ty, tu mimořádně důležité statistiky, které jsme dostali a já tedy se musím přiznat k tomu, že velkou část těch úmluv, které zde jsou uvedeny, obsahově vůbec neznám. Ale přeostatně eh, to je statistika, o níž se domnívám, že je třeba podívat se na ní ještě jednou v klidu, ale jsem za to nesmírně zavázán a rád bych se zeptal na něco, co by možná pomohlo se v tom vyznat. První věc je, zajímá mě, v čím je to způsobeno, že existuje že tolik úmluv nebylo ratifikováno, i takové, které byly jaksi uzavřeny. Eh, tady eh, chápu ten diagram, že tam je hvězdička u těch smluv, které ještě nebyly, u dohod, které nebyly uzavřeny. Když se podíváme tady na tu úmluvu o adopci, ta nebyla ratifikovaná v žádném státě, ale přes tady je napsáno denunciation a tomu rozumím tak, že státy prostě řekly, že to nechtějí ratifikovat. Kdybyste mi prosím pěkně pomohli v tom, abych to pochopil. A pak tady máme jednu úmluvu nebo dvě, kterou ratifikovaly pouze dva státy a také žádný z nečlenských států, ale to asi nelze ani očekávat. Možná, že to má nějaké důvody, kterým mohu porozumět. A možná, že jeden důvod spočívá v tom, že Filipíny anebo Malajzie vůbec neratifikovaly nic. Možná, že byste nám mohli pomoci v tom, abychom se v tom lépe vyznali. Děkuji, to byly ty otázky, takže vám hned dávám slovo, pane Fanbrone, prosím. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, řekl, že jsme skutečně velice vděční za tu eh, podporu, které se nám dostalo z úst všech tří poslanců. To nás velice povzbuzuje k další práci. Já eh, budu reagovat na některé ty dotazy a připomínky, na další bude reagovat pan Duncan. Paní Volisová hovořila o těch soudních výrocích. Ona ostatně eh, byla v Hágu před deseti lety, kdy jsme velice ambiciozním způsobem eh, pracovali na něčem, čemu jsme říkali globální Brusel. Nakonec se ukázalo, že to bylo trošku velké sousto a eh, proto jsme se rozhodli snížit rozsah tohoto instrumentu. Myslím si, že se jedná o naprosto zásadní instrument a ať už budeme dělat cokoliv v této oblasti soudních výroků, tak v každém případě uděláme všechno pro to, aby tato úmluva vstoupila v platnost. V současné době eh, neexistuje nic eh, jiného než ta New Yorkská umluva, umluva o těchto eh, soudních výrocích a o uznávání um, Čili tato umluva je skutečně prvním krokem. E, e, dochází e, k, k tomu, že v celé řadě zemí ve Velké Británii, v Austrálii se na těchto věcech pracuje. A myslím si, že opravdu se nám jednoho dne podaří tuto umluvu dostat do situace, kdy bude moci být zavedena do praxe. Ehm, eh, my eh, jsme také začali pracovat na širším kontextu eh, této úmluvy a to v, v důsledku změn, ke kterým došlo na globální úrovni, trošku můžeme hovořit o pohybu na východ a proto to centrum Ehm, by mělo být také eh, nějakým způsobem tedy posunuto. My se snažíme eh, nějakým způsobem regulovat eh, podrobně globálním způsobem tu otázku, na který soud by se měl člověk obrátit. Možná Eh, bychom nejprve se měli zaměřit na celou tu otázku přiznávání, příslušnosti a uznávání a výkon soudních rozhodnutí, eh, stanovit určitá kritéria, za kterých tato soudní rozhodnutí eh, by měla být uznávána. To je tedy ten první krok a potom možná bychom se mohli věnovat i některým dalším s tím souvisejícím otázkám. Eh, které souvisejí například s konflikty mezi jednotlivými jurisdikcemi a tak dále. Tato práce eh, ještě nezačala, budeme muset eh, najít zdroje, které nám umožní tuto věc nějakým způsobem dotáhnout v příštích letech. Co se týče toho zahraničního práva, Tady zatím se konala celá řada setkání eh, odborníků. Ehm, co se týče eh, určité uniformity tohoto zákona, došli jsme k závěru, k tohoto práva, došli jsme k závěru, že toto není možné, že poskytnout eh, občanům přístup k tomuto zahraničnímu právu není vůbec snadné, i když je to často důležité. A my jsme tedy navrhli vlastně takový třístupňový e, návrh. E, za prvé vycházet například z londýnské úmluvy, to je ta úmluva Rady Evropy, která se zabývá e, žádostmi převodu některých věcí na různé soudní stupně. Kromě toho bychom také měli eh, se zamýšlet otáz- nad otázkou informací přístupných na internetu. To je věc, která je mimořádně eh, zásadní a může přinést určitou uniformitu těch kritérií, ať už je to například otázka správného překladu eh, nebo aktuálnosti přístupných informací a Dále bychom také chtěli mít kapitolu, která umožní soudcům, eh, konzultovat věci s odborníky. Tam, kde eh, nestačí mít pouze eh, reakci jednoho soudce, ale je potřeba mít skutečně expertní informace k dispozici. To jsou věci, které jsou zajímavé, ale bohužel podle našeho názoru zatím ještě eh, nemůžeme hovořit o konsensu nebo o tom, že by většina eh, eh, tuto věc prosazovala jako téma. Další otázka, která zde zazněla, byla velice praktická, sice jakým způsobem bychom měli tento dokument vlastně číst nebo jak se, můžeme, jak se můžete dostat k tomuto dokumentu. To souvisí také s otázkou, proč to někteří ještě eh, nepodepsali. Myslím si, že eh, ale těch ratifikací už proběhlo obrovské množství a uvědomte si, že my nejsme v takové situaci jako Evropská unie, kdy eh, zkrátka se něco přijme a potom je to platné ve všech státech. Ty ratifikace musí procházet přes parlamenty všech zemí Eh, existují určité země, kde došlo k velkému pokroku, eh, v jiných zemích se na těchto věcech stále ještě pracuje, ale v průměru máme asi 20 až 25 ratifikací během jednoho roku, což není zase až tak špatné, a ten počet těch eh, ratifikací roste. Kromě toho je potřeba, abyste pochopili ještě další věc, a sice jestliže se podíváte na některé tyto umluvy, tak eh, byly eh, často revidovány. Například ta umluva eh, z roku 1996 byla nahražena jinou úmluvou, což je umluva 33, která byla ratifikována většinou států. Neočekáváme, eh, že by eh, eh, mnoho států ratifikovalo tu umluvu o ochraně nezletilých. Ta totiž vychází vlastně z úmluvy z roku 96. Ten profil naší práce se zintenzivňuje. Já jsem například byl E, na zasedání v Petrohradě, bylo to zasedání, které svolal prezident Medvěděv. Duma e, již e, přijala úmluvu o únosek dětí. Já budu velice Otázka, jestli jsem spokojen s tou úrovní ratifikací, pochopitelně, že ne, stále ještě máme obrovský prostor ke zlepšení, ale e, ten pokrok e, jaksi je znatelný. A e, také se zvýšil počet členských států naší Halské konference, takže těch pozitivních věcí je opravdu hodně, ale jak správně řekla paní Wallis, Eh, eh, všechno to záleží na tom, do jaké míry budeme mít zajištěnou podporu z našeho, od našeho sekretariátu a také úřadu v jednotlivých státech. Doufám, že jsem reagoval na všechny vaše otázky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já velice stručně uh, bych chtěl jenom říci něco k té otázce těch bilaterálních eh, věcí ve vztahu k Rusku, to k Ruské federaci. Eh, pochopitelně, že my také máme určité obavy, eh, podobné, jaké tady zazněly. Hovořili jsme s ruskými partnery o této věci a to nejen ve vztahu k té úmluvě o únosech, ale také eh, v otázce přeshraničních adopcí, protože Ruská federace to sice podepsala, tuto úmluvu, ale stále ještě neratifikovala a eh, zdá se, že mají určitou tendenci dávat přednost bilaterálním ujednáním ehm, mají určité obavy, respektive tak argumentují, že eh, by se mohl dosáhnout určitého systému, který bude eh, více odpovídat eh, příslušným potřebám, pokud to budou řešit na bázi bilaterálních jednání. My jsme ale hovořili o tom, že to má také určité problémy, protože pokud nejste součástí té eh, hákské umluvy, tak nejste součástí té globální komunity, která je vázána určitými pravidly, etickými pravidly a tak dále a také se netěšíte podpoře všech těch států a odborníků, kteří se zabývají tímto způsobem. Také jsme hovořili o tom, že to je velice efektivní způsob ehm, e, pro jednání o nových dohodách protože ten současný systém není efektivní, velice často ten systém také představuje obrovské problémy pro praktiky a jestliže vezmete například tu umluvu o únosech dětí, tak tady je ještě další problém a sice, že se to často týká více než dvou států a proto si myslíme také, že z tohoto důvodu ten multilaterální přístup je vhodnější. Další věc, kterou zdůrazňujeme v těch diskusích se zástupci Ruské federace, je ten, že naše úmluva Eh, hlavně tedy ta úmluva o eh, adopcích, eh, vlastně je možná je použitelná také pro zajištění další ochrany toho dítěte v té zemi, kde bude žít. Jak víte, to jsou věci, které jsou upraveny již tou umluvou z roku 1980, což je skutečně skvělý příklad instrumentu, který umožňuje zlepšení situace a také eh, vlastně se to týká vaši, vašeho nařízení Brusel 2 bis. Takže tyto argumenty eh, pomalu již eh, padají na úrodnou půdu, ale musím říci, že někdy je to skutečně boj. Ehm, dále se zde hovořilo také o tom, proč některé E, státy e, nejsou zmíněné v tom seznamu ratifikujících zemí. Eh, je pravda, že situace v různých částech světa je různá. Jestliže se podíváte na ty muslimské státy, tak tam eh, pracujeme již celou řadu eh, let na něčem, k tomu, čemu říkáme multiproces. Snažíme se nastartovat určitý dialog mezi hakskými státy, jak jim říkáme, a muslimskými státy, hlavně tedy v těch otázkách přeshraničních, které se týkají rodinných věcí. Eh, například, eh, co se týče Filipín, tam před několika lety jsme zahájili eh, série regionálních konferencí, které se mají zabývat výhodami těch hákských úmluv ve vztahu právě k této části, to znamená jihovýchodní Asii. Eh, Filipínci ostatně plánují eh, zasedání v Manile k této otázce, čili děláme všechno, co je v našich silách. Um, tam eh, je třeba říci, že v té subsaharské části Afriky tyto umluvy vůbec nejsou zatím známé. Snažíme se i v tomto regionu pomoci státům pochopit, že by mohli mít výhodu z toho, kdyby se, přijali, při, kdyby se připojili k těmto úmluvám. A určité úspěchy již jsme zaznamenali. Děkuji. Děkuji vám srdečně, to bylo velice zajímavé a poučné a poradíme se na další schůzce koordinátoru, zdali bychom například zpracovali usnesení. Děkuji vám a přeji vám šťastnou cestu domů. A nyní jsme u bodu číslo 11 a to je oficiální věstník, úřední věstník, elektronické zveřejňování. Děkuji. Děkuji bardzo. Pane předsedající. Šan... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. týká se to nařízení o elektronickém zveřejňování veřejného věstníku EU. V současné době máme na stole návrh Evropské komise. Jedná se o to, že elektronické vydání věstníku má být také právně účinné. My víme, že v dnešní době nikdo prakticky nepoužívá papírovou formu věstníku, všichni ho používají vlastně jenom online. My všichni víme však, že online vydání nemá právní účinnost. To znamená, že to, Eh, tento věstník by pak neměl žádnou právní závaznost. Jestliže dojde k právnímu sporu, pak musíme vycházet z právní verze. Právě proto je jasné, že komise se snaží tuto situaci změnit a tento návrh přináší pouze dobré věci, podle mého názoru. To je to, co vám dnes chci prezentovat, s čím vás chci seznámit. Takže v současné době, jak již bylo řečeno, Jedinou výhodou eh, elektronické verze verze je informativní charakter, ale tato verze online nedává právní jistotu. Já doufám, že sdílíte můj názor a také výbor bude sdílet tento názor, že všichni mají mít přístup ke komunitárnímu právu, především na internetu. My musíme využívat tuto technologii. Jedná se o to, abychom ulehčili život občanům a aby občané měli lepší a levnější přístup k evropskému právu. A to můžeme zařídit tak, aby měli občané k dispozici moderní technologie. Právě proto vítáme tento návrh Evropské komise. Pokud vím, tak v této oblasti existuje také neoficiální jednomyslnost v radě. Já je to sice neoficiální, ale já jsem tam o neo, jednomyslnosti slyšel. Elektronická verze věstníku by měla mít právní platnost a také o opačně by mohlo to být tak, že papírová verze by byla pouze informativní. To znamená, že bychom současnou situaci obrátili. Znáte určitě stranu Eurolex, neboť uživatelé této stránky by byli překvapeni, že například v průběhu soudní pře nemohou se spolehnout na texty, které, se přečet, které si přečetli online, ale oni v současné době toto neznají. Na tento problém nejprve upozornil Evropský soudní dvor v právní přizkoma Lux. Tam Evropský soudní dvor řekl, že neexistuje žádná úprava elektronické verze věstníku a tak elektronická verze nemá žádnou právní účinnost. To znamená, že my máme dnes na stole návrh na nařízení, aby tato nevhodná, nevýhodná situace se dnes změnila. Nařízení říká, že elektronická verze věstníku má být právně účinná a tak také má být k dispozici bezpečný EU podpis. To znamená, že by se tímto také potvrdila směrnicí autenticita těchto právních předpisů. Elektronická verze věstníku pro postižené osoby se zde také navrhuje, i když tato verze bude mít pouze informativní charakter a nebude právně účinná. nebude to žádný oficiální dokument s právním účinkem. A při přerušení informačního systému, jestliže dojde k přerušení v délce ne, delší než jeden den, potom bychom se mohli zase vrátit k papírové verzi, například kdyby došlo k chybě systému, Nyní opravdu nemusíme hovořit o detailech, technologie se vyvíjí velice rychle, my nejsme experti. To, co je tady nejdůležitější, je to, že elektronická verze věstníku má být právě, právně účinná z technologického hlediska se také zaručuje to, že nikdo tuto verzi nemůže zmanipulovat a využívat ji pro vlastní účely. Myslím si tedy, že návrh na nařízení ve světle mých informací plní cíl bezpečnosti eh, elektronického věstníku a také se tím zvyšuje právní jistota evropských občanů. Současně chci také říci, že Lisabonská smlouva neop neupravuje právní základ pro tuto oblast. Lisabonská smlouva toto nereguluje, neupravuje úplně přesně. Děkuji za eh, rozhovor se sekretariátem, neboť sekretariat mě upozornil o tom, že by tady mohly vzniknout určité právní pochybnosti. A já jsem se na to ještě jednou podíval a mohu vám říct si, ke kterým závěrům jsem dospěla. To se týká právního základu nákladů. Máme článek 297 a z toho vyplývá povinnost, aby evropské právní akty byly zveřejňovány ve věstníku, ale tento článek 297 nehovoří o formě zveřejnění. A proto se domnívám, že toto nemůže být právní základ pro elektronickou verzi. Při rozhovoru se sekretariátem jsme hovořili také o tom, že například článek 15 hovoří o přístupu k dokumentům, také k legislativním dokumentům. O co se tady jedná? Například jsou to také stenografické zápisy ze schůzí, stanoviska, postoje a tak dále. Takže tento článek je velice specifický a já se domnívám, že tento článek se nezabývá právními akty, je jejichž zveřejnění je podle Lisabonské smlouvy povinné. My o tom můžeme diskutovat, ale podle mého názoru bylo správné, že se použil článek 352, to je doložka o flexibilitě, a to se dělo na návrh komise a o tom bude také rozhodovat rada a bude přitom konzultovat s Evropským parlamentem. To se týká případů, které nemají možnost jiného právního základu. A co je naším cílem? E, jde o to, abychom realizovali povinnost zveřejňovat věstník. A Evropský soudní dvůr již řekl, že potřebujeme specifické úpravy pro elektronické zveřejňování. Já tady vidím také problém s článkem 352. To by mělo být poslední východisko, jestliže bychom nenašli jiný právní základ a potom bychom měli použít tento článek a já se domnívám, že tomu tady tak je. Chci ještě zdůraznit, že jsem se sešel se zástupcem maďarského předsednictví a maďarské předsednictví e, se velice angažovalo v pracích na tomto nařízení. Maďarské předsednictví mi také potvrdilo, že již v červnu by mohlo být toto nařízení schváleno. To znamená tedy po pokud chceme dodržet tento harmonogram, pak by náš výbor měl hlasovat o této zprávě v červnu. Dále bychom také mohli rozhodnout na malém plenárním zasedání v červnu v Bruselu. Podle mého názoru se nejedná o komplikovanou materii. Já se nedomnívám, že nyní existují nějaké kontraverzní názory, ale myslím si, že o tom můžeme dále diskutovat. Jsem zde vstřícný, ale myslím si, že si můžeme opravdu stanovit ambiciózní harmonogram. Já se domnívám, že toto nařízení bude pouze výhodné. Je to také to, že elektronická verze bude právně účinná. Bude zde zaručen rychlý přístup ke komunitárnímu právu, dojde k nárůstu právní jistoty a týká se to také nákladu na tisk, které se podstatně sníží. V současné době je třeba tisknout papírové verze a je to také dobré pro občany, protože mohou mít přístup k právu zdarma. Děkuji vám, děkuji vám. Teď pan kolega Mesároš. Köszönöm, elnök úr. Mint az Európai Néppárt árnyék jelentés tevő ebben a kérdésben, ebben a jelentésben üdvözlöm a magyar elnök. Děkuji vám, děkuji panu Spravodajovi. V této otázce vítám iniciativu maďarského předsednictví a podporuji také samozřejmě přístup kolega, kolegy Zepra a jeho názor, který zde představil. Domnívám se, že se jedná o nesmírně důležitou otázku, protože již od roku 1998 je eh, věstník elektronicky k dispozici. A od té doby užívají stále méně lidé těštěnou verzi a proto se domnívám, že by se to skutečně mělo upravit, abychom tady dosáhli právní jistoty bychom ji vytvořili vlastně nejprve. A to se nám může podařit, uděláme-li to tak, eh, když budeme postupovat v souladu s tím, co nám navrhuje pan zpravodaj. Eh, znamenalo by to veliký pokrok z hlediska unijních občanů a proto se musíme snažit o vytvoření odpovídajícího právního rámce co nejrychleji. Můžeme uspořit eh, jak peníze, tak čas, budeme-li mít přístup k elektronické formě ke všem těmto dokumentům. Tím, že by elektronická verze se stala právně závaznou, mohli bychom usnadnit eh, každodenní život mnoha občanů Evropské unie a usnadnit práci mnoha orgánů a úřadů, eh, zlepšit právní jistotu, nehledě na to, že stále více občanů má zájem o to, jak probíhá práce v Evropské unii týkající se tvoření nové legislativy, zákonodárství a můžeme jim tak lépe přiblížit naši práci. Digitální agenda je kromě toho pro nás nesmírně důležitá, protože usnadňuje život občanů a i v této souvislosti by bylo opravdu důležité, abychom v této záležitosti postoupili co nejrychleji. Také bych se rád připojil k panu zpravodaji v tom, že by bylo dobré, kdybychom nemuseli měnit článek 352, kdybychom tedy nemuseli měnit právní základ a kromě toho se domnívám, že by se tady mohl eh, použít urychlený postup, tak podařili se nám získat souhlas dalších politických skupin. Děkuji vám. Děkuji. E, u urychleného postupu, pakliže mohu na to upozornit, tady máme určitý malý problém, protože spoluporadní výbory naše dva řekly, že chtějí k tomu vypracovat stanovisko jak AVKO, tak LIBE. A to tu věc poněkud komplikuje. Paní kolegyně eh, Lechnerová, prosím pěkně. Děkuji vám. Eh, co do obsahu bych nechtěla nic připojovat, protože návrh je skutečně hodný podpory. Žijeme v 21. století a proto je samozřejmě třeba postupovat odpovídajícím způsobem. Já mám několik námitek týkající se právního základu. Podle mého názoru pan zpravodaj již mě to upozornil, ale tak jednoznačná ta věc není. Článek 352 je uveden, tomu, tomu rozumím, ale domnívám se, že tady se jedná také o něco, co nás, evropské poslance, zajímá. A totiž je velký rozdíl v tom, zda s tím budeme souhlasit, anebo zda budeme správně zapojeni a budeme spolu rozhodovat. A proto se domnívám, že bychom tady tu otázku neměli takhle jen tak z ní rychle akceptovat. Můj návrh by byl, abychom přece jenom se ještě obrátili také na naše právní službu. Co mi tady chybí, je odpovídající jasnější odůvodnění a opodstatnění článku 352 protože tady se jedná o více než o to, abychom co možná nejrychleji jako tento předpis chválil. Já chápu maďarské předsednictví, že by to chtělo co možná nejdříve uzavřít, ale domnívám se, že tady by bylo dobré, kdybychom získali větší jasnost. Pan kolega Hefner, prosím. Děkuji. Já obdobně jako paní kolegyně Regnerová nechci nic dodávat k obsahu, to tady bylo poměrně obšírně popsáno, proč má smysl přejít na elektronické zveřejňování. Myslím si, že to nikdo ne, spochybňuji. Mám radost z každého stromu, který tak bude uchráněn a z každé úspory, kterou to přinese. E, o tom není pochyb. E, to znamená, návrh jako takový je velice dobrý a zaslouží si naši plnou podporu. Ale otázka je otázka právního základu. Mohli bychom tady relativně rychle dospět k pozitivnímu výsledku, kdybyste se mohl e, rozhodnout pro to zvolit jiný právní základ. My jsme včera měli zasedání AFKO, já jsem koordinátorem v AFKO a Avko jednohlasně se rozhodl eh, dát, eh, rozporovat eh, urychlené řízení a jediný důvod je právě volba právního základu. Bylo by to úplně poprvé po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, že použijeme článek 352. A pro takové záležitosti skutečně nebyl zamýšlen tento článek 352. To eh, podle našeho názoru lze skutečně vyřešit podle článku 297 uveřejňování ve věstníku článek 15 přístupu dokumentům, to tady také zaznělo. Vidíme tady možnost smysluplně to udělat v rámci platných eh, smluv podle odpovídajících řízení a procedur, které, necha, které umožní spoluúčast parlamentu. My 352 práva používáme za nesprávný právní základ. To bych tady rád řekl naprosto zřetelně. To je jediný důvod, proč Avko eh, rozporoval eh, urychlené řízení a eh, myslím si, že tady bychom měli také to rozporovat v právním výboru a usilovat o jiný právní základ. Pan kolega Stojanov. Благодаря, господин председателю. Аз честно казвам не мога Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, nerozumím úplně, v čem spočívá problém, neboť elektronická verze by měla být jedna ku jedné s papírovou verzí. A v čem tedy je ten problém? Proč by elektronická verze měla mít právní účinnost. Když si vezmu papírovou verzi a okopíruju si ji a budu tvrdit, že by kopie snad nemohla být použitá, nemohla by být právně platná, když zpravodaj eh, říká, říká, že elektronická verze snad není platná. Přece musíte uvádět potom číslo stránky ve věstníku, ale jedná se zde pouze o technologické problémy. Další věc, která by mohla způsobovat problémy, je že veřejný věstník existuje jenom kvůli tomu, aby byl přístup ke komunitárnímu právu. Jestliže elektronická verze není vydána ve stejný den jako papírová verze, pak možná bude, vznikne problém z hlediska datem účinnosti právního aktu. Je třeba přesně specifikovat a přesně říci, která verze je z hlediska účinnosti potom platná. Jestliže zpravodaj říká, že například by nebyl den přístup k elektronické verzi, že bude platná papírová verze. A podle mého názoru toto může také vést k problémům s účinností určitých právních aktů. Takže se si to musíme zvážit ještě jednou. Na začátku jsem totiž řekl, že elektronická verze je pouze kopií a přisuzovat e, této záležitosti tak velký význam si myslím, že nemá smysl. Já bych také zpracoval eh, určité pozňovací návrhy, když mi řekněte, jaké jsou zde lhuty. Paní Tajn? Já ich möchte zunächst ganz kurz... Nejdříve chci odvětit také předřečníkovi, že v mnoha členských státech platí e, jako účinná pouze papírová verze a to souvisí také s tím, že s elektronickou verzí jsou velké problémy a proto většina členských států se vyslovila pro účinnost papírové verze. V současné době máme právní jistotu a ta spočívá v tom, že víme, od kdy co platí. A jestliže na nejistém právním základu a právní základ zde není jistý a zde my rozhodneme, že elektronická verze by měla být rozhodující, pak si vůbec nedovedu představit, kolik advokátů tuto tuto příležitost využijí, jestliže budou aplikovány zákony na základě tohoto právního základu a pro ně to bude důvod různé věci napadat a bude se říkat, že na tomto základě e, platí určitá směrnice, ale v podstatě vůbec nevstoupila v platnost a myslím si, že tím pádem se snižuje právní jistota. Já jsem stínovou zpravodajkou za ALDE a proto jsem proti zrychlenému postupu. Jak již bylo řečeno, tak právní jistota je tady nejvyšším statkem vůbec. A my bychom měli prověřit právní základ. A my jako parlament máme také závazky vůči občanům. Tady se neustále také hovoří o digitální agendech, agendě, která má za cíl, aby v roce 2013 měli všichni občané přístup k internetu, ale podíváme-li se na současnou situaci, tak možná ani v Německu cíle eh, v, do roku 2013 nedosáhneme. Eh, jenom 70% občanů má přístup k internetu, ani to nejsou všichni, všechny podniky podniky. Takže elektronickou verzí nic nedosáhneme, protože 30% občanů by k tomu vůbec nemělo přístup. Ale nejsou to pouze občané, normální občané, ale jsou to především lidé, úředníci, kteří musí pracovat s autentickou verzí. Takže my v Německu jsme celá eh, léta bojovali například eh, notáři, bojovali za to, když něco ověřují, tak aby vždy vycházeli z té platné verze. A co se stane, jestliže například eh, na síti bude nesprávná verze nebo internet nebude fungovat, ale my vlastně potom musíme také elektronickou verzi znovu uchovávat na CDčkách, abychom ji měli stále k dispozici. Takže tady je celá řada problémů, o kterých bychom měli ještě také v klidu diskutovat. Samozřejmě nechceme zbytečně kácet stromy, ale nemůžeme to lámat přes koleno a tak, aby to vedlo k právní nejistotě, protože to by bylo opravdu špatné. Ano, k tomu přistupuje ještě další problém s článkem 352 a právě proto to maďarské předsednictvo ji nestane, nestačí uh, ukončit veškerá rozhodnutí podle 352, to je princip eh, jednomyslnosti a tady to může odsouhlasit také německý parlament jedně jednomyslně a to může trvat velice dlouho a je to iluzí, že by se to stihlo do konce června, takže tady absolutně žádné šance do konce června nejsou. Takže já bych doporučoval, abychom zde postupovali zcela běžně, jinak to stejně nepovede k úspěchu. Takže jak budeme postupovat dál? Pan kolega Stojanov? Na господин председател да кажа na госпожа Тейн, че явно не ме е разбрала добре, защото tě не само... Pane předsedo, já bych se chtěl obrátit na paní Tajn. Špatně mi rozuměla, protože v podstatě zopakovala to, co jsem říkal já. Gut, das heißt dann aber Dobře, to tedy znamená normální postup. Zpráva ještě není hotová, čili potřebujeme počkat na zprávu a výsledek bude normální postup. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto diskusi, která byla eh, jistě nutná. Zazněla tady celá řada hlasů, která to ještě podpořila. Musíme i nadále hovořit o právním základu. E, já se tedy stále ještě domnívám, že tento požadavek je sice správný, ale se, a jsem samozřejmě ochotný také diskutovat o právním základu. Jsem naprosto otevřený všem argumentům. Chápu také, že to, co se týče nařízení, které má být schvalováno, existuje vlastně jednota o tom smyslu. Já nechci opakovat všechny mé argumenty, které jsem vám představil úvodem. Souhlasím s tím, co jste právě řekl, pane předsedo. Měli bychom jít normální cestou. Děkuji, ale v tom případě bych navrhl, abychom možná si k tomu příště vyslechli krátké stanovisko právní služby, zda je to opravdu 352 a zda neexistují jiné alternativy. Ano, dobře, takže budeme moci opustit tento bod, body 12 a 13. Co se děje? Rada? Prosím, já jsem to neviděl, tady jsme pozice, prosím pěkně, předsednictví rada. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze eh, chtěl říci o tom, jak tento návrh je velice užitečný, jak je vstřícný k občanům, jak zajišťuje eh, právní jistotu pro uživatele tohoto oficiálního ehm, věstníku, ale to všechno již tady zaznělo, zaznělo to z úst eh, zpravodaje i těch, kteří se zúčastnili té diskuse. Přesto eh, se mi zdá, že máte eh, větší zájem o ten právní argument, o ten právním základu. Pro nás to je novinka, musím říci. Si Eh, protože my v radě eh, si myslíme, že jediný právní základ je skutečně ten článek 352 eh, a myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom teď zahájili nějakou právní bitvu. Ten druhý článek podle mě není správný, ani 257 není v pořádku. My jsme srovnávali názory právní služby jak rady, tak komise a mohu vás informovat, že jsme se shodli na úrovni pracovní skupiny včera eh, na textu a doufám, že tento text bude schválen koreperem, eh, který zasedá příští týden. 10. Eh, června, potom by se to mělo vrátit radě. Takže naše očekávání a naše naděje spočívá v tom, že ministři to schválí 10. června, přičemž ten právní základ bude článek 352, čili bychom byli velice rádi, kdyby zde také byla použitelná ta zrychlená procedura, že e, která by nám umožnila využít toho, že v současné době skutečně je tady ten velice silný impuls. A e, bylo by dobré, kdybychom mohli tento text přijmout co nejrychleji. Mám pochyby o tom, že Eh, by bylo dobré se teď pouštět do nějakých složitých diskusí o právním základu. Máte ostatně eh, přístup eh, k té otázce přístupu k dokumentu, takže to myslím, že by skutečně byla úplně jiná diskuse. Eh, v celé řadě členských států. Ostatně už právě elektronická verze oficiálního věstníku se používá pouze malý eh, počet eh, členských států, stále ještě používá ten tištěný věstník. Myslím si, že teď pouze se zákon přibližuje realitě a e, víceméně e, toto nařízení má e, být odrazem této reality. Takže ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste urychleným způsobem přijali stanovisko k této věci. Bylo by dobré, kdyby se to měl k 24. černu. Děkuji, pane předsedo. Teď si ještě vyslechneme komisi, také se hlásila, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo a také bych chtěl eh, poděkovat eh, zpravodaji za jeho prezentaci. Komise eh, se domnívá, že přístup k právu je naprosto zásadní. Myslím si, že na tom se všichni shodneme a určitě i váš výbor Jury. Někteří zde trošičku spohybnili otázku související s penetrací internetu. Jen abych pop, trošičku popsal tu situaci, tak jak existuje v současné době, Během eh, minulého roku 84 milionů dotazů bylo eh, položeno eh, na webové stránce Eurolex. 84 milionů dotazů a méně než tisíc bylo formou eh, tištěných otázek. Takže ta eh, realita je zkrátka daná a ten problém je v tom, eh, jak o tom ostatně hovořil kolega, že tato realita není vždy dobře chápána a také, že velice často nevidíme z právního hlediska tu hodnotu těch elektronických materiálů dostatečně. My podporujeme ochotu maďarského předsednictví Eh, dokončit eh, tuto celou eh, záležitost co nejrychleji. Co se týká té, toho právního základu, pochopitelně jsme se touto otázkou zabývali velice důkladně. A rozumíme tomu, že parlament má určité problémy s využitím článku 352, proto jsme se dívali i na alternativní možnosti. Bohužel ale Faktem zůstává, že článek 352 je skutečně tím dobrým řešením. Ten článek 15, který eh, snad by byl určitou možností pro právní základ, eh, je ale článek, který se zabývá individuálními právy a právy, která mohou být omezována. My tady hovoříme ale o povinnosti eh, vydávat evropské právní předpisy. Jestliže se podíváte na článek 352, tak ty výhody jsou zcela jasné. Ehm, zde eh, se eh, říká, že to musí být vždy v rámci eh, politik, které jsou definovány smlouvou, které odpovídají cílům, které, které definuje smlouva. A tyto podmínky jsou zde naplněny. Neexistuje tady žádná separátní, separátní právní základ. plně to odpovídá také politikám EU, protože všechny akta, e, akty e, Evropské unie jsou publikovány oficiálně elektronicky a odpovídá to také cílům, které jsou definovány smlouvou. Čili my jsme se tím skutečně zabývali a teď e, si klademe otázku, jestli je užitečné znovu tuto věc hodnotit, přičemž zřejmě dojdeme ke stejnému závěru. Pochopitelně, že to je v rukou parlamentu, ale byli bychom také rádi, kdyby se to přijali co nejrychleji. Děkuji. Eh, myslím, že jste se všichni museli na ten článek podívat, protože než to rozhodneme, musíme všichni ten článek znát. Dobře, bereme to na vědomí, budeme postupovat tak, jak jsme to teď dohodli. Teď body 12 a 13 jsme odložili. Bod 30 bychom také odložili, takže se dostáváme ke zprávě Diany Volis, bod 2. Víte, prosím. Pane předsedo, já si uvědomuji, že už mám pouze pět minut, ale po mně by ještě měli hovořit další, takže pokud dovolíte, já bych pouze vás chtěla upozornit na druhý pracovní dokument, který teď máme k dispozici v anglické verzi. To se týká otázky eh, které souvisejí s nedokončeným eh, Římem 2. To se týká hlavně té části zabývající se pomluvami. Ta práce pokračuje. Dovolte, abych upozornila jen na to, že pracovní dokument existuje, je k dispozici. Já bych byla velice ráda, kdyby kolegové k tomu vznesli své připomínky ehm, ta otázka, alespoň v mé zemi, je v současné době mimořádně aktuální a já doufám, že na dalším zasedání k tomu bude moci mít i skutečně důslednou a důkladnou diskusi. Obávám se, že dneska už na to není čas. Souhlasím, odkládáme to na, další, na příští zasedání, potom na mém seznamu je ta zpráva pana Stojanova. Máme to ještě udělat, nebo to máme taky odložit, pane kolego, bod 16. Máme to projednat nebo odložit? Pane předsedo, já mám pár minut, ale mně vlastně stačí jenom jedna minuta. Takže jestliže nikdo nechce nic říci, tak um, si myslím, že můžeme tu práci na tom dokončit teď. Co se týká tedy té zprávy o změně eh, směrnic eh, o ESMA a EOPAM, tak eh, tady k tomu mohu říci, že jsem předložil pouze jeden pozměňovací návrh. My jsme o té záležitosti hovořili před pár týdny a ten můj pozměňovací návrh se týká lhůty eh, pro delegované eh, akty, kdy Rada a parlament chtějí vznést námitky. To znamená, ten můj pozměňovací návrh je, že by to mělo být tři měsíce místo těch původních dvou měsíců přičemž si myslím, že bychom měli být eh, schopni posoudit, jestli tyto delegované, respektive eh, jestli tyto předpisy s, s přenesenou pravomocí eh, tady skutečně potřebujeme mít ty tři měsíce já jsem bohužel eh, měl hodně práce, takže jsem nebyl si jistý, jestli vůbec dokončím tu práci, ale teď eh, se mi to podařilo, čili jediný návrh je prodloužení eh, té lhůty k těm pozměňovacím návrhům k 31. květnu. Pokud ten, tato lhůta bude schválena, tak já předložím další pozměňovací návrhy. Dobrá, máte k tomu něco, ne? Takže 30. května poledne předlož, eh, předkládání pozměňovacích návrhů. Pak tady mám ještě 14. směrnice, nemá smysl, abychom to teď ještě probírali, odložíme to, subsidiarita kolega Lechner tady není, bod různé, máte k tomu ještě něco, není tomu tak? Nebo zapomněli jsme na něco, paní Lichtenbergerová, prosím pěkně, do bodu různé. Ano, vy jste to prostě přeskočil, proto jsem si teď nebyla úplně tak jistá s tím, co se děje. Bod 17 můžeme odsunout u bodu 26 a 27. Zpráva byla předložena, já to mohu eh, pojednat velice rychle. Ale pan Karim tady taky není. Možná, že bychom to měli odložit. No, já bych bývala jinak řekla, že jsme mohli udělat eh, deadline pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů 1. července, ne? Ne, 1. června, omlouvá se řečnice. Řekla jsem červenec, tak pardon, nevadí, čili lhuta pro pozměňovací návrhy zazněla a diskusi můžeme vést později. Takže ke zprávě paní Lichtenbergerové a ke zprávě pana Karima, to bylo 11. června. V obou případech 1. 6. je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ano? 30. 30. Maj. 30. Maj. Takže sekretariát žádá o to, abychom dali lhůtu pro předkládání návrhu do 30. května, prosím pěkně, 30. května 12 hodin. No já jsem k tomu ještě chtěla říct, samozřejmě jsem otevřena všem kompromisním návrhům a otázkám, tak abychom to skutečně mohli konzensuálně vyřídit. Promiňte, 17 jsem přeskočil, protože to je stejně poměrně obšírné. A znovu se dávám do bodu, k bodu různé. Někdo to něco do různého, není tomu tak, tak můžeme uzavřít zasedání. Děkuji. Hey, Yes. What about you?